Bene, allora se per... Prosím, usaďte se a já bych vám dala několik předběžných informací. Vidím, že ještě poslední kolegové docházejí. Máme menší spoždění oproti programu. První informace je následující. Příští schůzka našeho výboru, jak jistě všichni víte, Připomínám, že ta schůzka, která byla zjednaná na 10. ledna, byla zrušena. Takže 10. ledna nemáme schůzku našeho výboru. V tom dni bude první trialog o 2020. Naše první schůzka bude 23. a 24. ledna. To je první informace, kterou jsem vám chtěla poskytnout. Druhá informace je následující. Včera koordinátoři rozhodli, že se bude hlasovat o mandátu pro vyjednávání o zprávě Skinner. To je program výzkumu Euratom. Takže dnes budeme hlasovat eh, třikrát. Poprvé eh, na, o zprávě Merkis, po druhé o zprávě pana e, a třetí bude o zprávě Skinnera o vyjednávání. Takže myslím, že můžeme e zahájit. E, uděláme si zkoušku hlasování, také abychom zjistili, jak je kdo přítomen. Můžete oskoušet vaše hlasovací karty, takže zahájíme hlasování. Je to zkouška. Takže otevírám hlasování. Je to jenom hlasování o tom, jak jsme zde zastoupeni. Uzavírám hlasování. Máme dostatečný počet přítomných, takže můžeme začít. Začneme tedy prvním tématem. Je tady paní kolegyně Merkis? Ne, nezdá se. Dobře, takže budeme hlasovat eh, o návrhu eh, Merkis. pozměňovací návrh 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odmítnuto. Je pozměňovací návrh 27, kdo je pro, promiňte, Nyní máme pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Eh, kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, čtvrtý návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odmítnuto. Pětka, ne, promiňte, opět čtyři, říká paní předsedkyně, čili kompromisní návrh čtyři. Hlasujeme. Končíme s hlasováním. 21, pro, 21 proti, čili odmítnuto. Zde to bylo vyrovnané. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 33 eh, návrh. <clears throat> Neslyšíme mimo mikrofon poznámka. Eh, pozměňovací návrh 32. Děkuji za poznámku, protože e, ten návrh číslo 4 byl zamítnut, tak musíme hlasovat o následujících pozměňovacích návrzích, které jsme ne, o kterých jsme nehlasovali. Takže po kompromisním názoru 4, který byl odmítnut, hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. A nyní hlasujeme o a devítce opět, kdo je? Čili 22 pro, 20 proti, přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, protože to vypadá vyrovnaně, takže hlasujeme a 27. Končíme hlasování. 21, 21 je to stejné, takže zamítnu to. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. 28. Hlasujeme. Končíme hlasování. 21, 22 zamítnuto. Takže nyní kompromisní návrh číslo 5 jsme odhlasovali. A 32 a 33, ne, 32 jsme hlasovali, 33. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, návrh 36, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 41 a 42 dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. E, návrh 43 a 45 a 46 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 14, kdo je pro? Proti, přijato, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, e, ověříme. Pozměňovací návrh 15. Končíme hlasování. 2022 odmítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kde pro, proti, zdrželi se. Je to jako předtím, a nepřijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 17. Pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní eh, návrh číslo 2. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, pozměňovací návrh 4. Přijato. 23. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Pětka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 24. Pro? Proti? Zdrželi se? odm- zamítnuto. Ověříme 24, pozměňovací návrh. Ověřujeme, hlasujeme. Končíme. 21, 22, čili zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Končíme s hlasováním. 39 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, takže přijato. Takže gratuluji eh, zpravodaji. A nyní přejdeme ke zprávě Koredo. Koreje de Campos. Kdo je pro? Kdo je proti? Nezdrželi se přijato. Konečné elektronické hlasování. Prosím, otevírám hlasování. Končíme. 37 pro, 5 se zdrželo, přijato. A nyní hlasujeme legislativní návrh. Končíme s hlasováním. 38 pro, 5 se zdrželo, čili přijato. A poslední hlasování se týká eh, vyjednávání o zprávě Skinner. Zahajujeme hlasování. Všichni jste hlasovali. Končíme. 23 pro, 11 proti, 7 se zdrželo. Přijato. Takže jsme skončili s hlasováním. Nyní bychom měli mít diskuzi k trialogu a první, kdo eh, pohovoří. Pokud někdo musí odejít, prosím, odejděte eh, během příštích dvou minut. bene allora. Dobře, takže předáme slovo kolegovi Česterovi, který nám podá informace o tom, jak probíhá e, trialog. Děkuji, paní předsedkyně. A přeji vám všem dobré dopoledne. E, jedná se o informální trialog o Enise agentuře eh, pro eh, bezpečnost síťových informací. Dosáhli jsme eh, přestávky ve vyjednávání, protože rada nebyla schopná nám natolik ustoupit, abychom byli schopni uzavřít kompromis. Dohodli jsme se, že se začátkem nového roku eh, setkáme a pokusíme se hmm, ukončit vyjednávání dohodou, takže pokud eh, dovolíte, tak teď nebudu cházet příliš do podrobností, ale postačí říct, že, že určitý pokrok na vyjednávání se zaznamenáváme, ale není dostatečný. Tolik tedy, eh, kam jsme se dostali dále. Pokud se budete chtít dát podrobněji, rád tam odpovím, ale raději bych do podrobností v tuto chvíli nezacházel. Já bych zúraznit, že všichni stínovi zpravodajové se účastnili každé fáze diskuse. Děkuji. Grazie. Děkuji eh, kolegovi Čečesterovi. Někdo má nějaký dotaz? Nebo tato informace je postačující? Nikdo? Takže děkuji za tuto informaci. Měli jsme vám také předat informaci o e, vývoje trialogu o Galileu, ale bohužel tady kolega není, nebo je? Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Lei parla nome di... Promiňte, ale vy mluvíte jménem koho? Komise. Dobrá. Já pracuji pro DG Connect a, a zodpovídám za oddělení, které sleduje eh, v ENISu a rád bych zopakoval, že komise je odhodlaná a Eh, dokončit vyjednávání o eh, této záležitosti a rád bych apeloval na eh, dobrou vůli všech zúčastněných a požádal je o pružný přístup tak, abychom mohli vést konstruktivní a efektivní dialog už hodně na začátku nového roku a abychom se dohodli včas, aby bylo možné obnovit mandát. Děkuji. Děkuji. Kolega Heller se chtěl vyjádřit. Ich wollte an sich nicht... Já už jsem k tomu nechtěl nic říkat, protože kolega Chichester řekl víceméně všechno, ale poté, co komise zde tak apelovala na dobrou vůli a vyžaduje po nás, tak já musím říci, že za EPP výslovně podporujeme stanovisko zpravodaje a znovu bych řekl, že se to že to nesouvisí s dobrou vůlí. Eh, tam eh, to eh, vyjednávání bylo takové trošku karikaturní vždycky. Jsme projednávali všechna téma znova a rada to vždycky všechno škrtla. A ono to bylo něco jako na výuce pro trpící Alzheimerovou nemocí, protože nikdo si nemohl vzpomenout na výsledky posledního vyjednávání, jakoby. A vzhledem k tomu, že tady komise formulovala ten apel tak naléhavě, tak bych jí doporučil, aby se obrátila tímto způsobem na radu, protože díky ní jsme museli začínat po každé od začátku. Bene, to Kolega Čečes tady chtěl ještě něco dodat, ne? Tak e, pokladáme tento bod uzavřený. Ano, eh, paní předsedkyně, kolegyně Maria Marinesku, eh, to jsem nezvládla, ale řekl mi následující. Za eh, kyperského předsednictví bylo dojednáno několik článků, já se omluvám. Concluso informazioni per Omlouvám se, ale my jsme uzavřeli informace k Enize a nyní kolega Pilar hovoří o Galileu. To jsem jenom chtěla dodat. Takže eh, chtěl jsem říct si o Galileu eh, a jeho výsledku eh, v trialogu. Kyperské předsednictví v rámci formálního dialogu jasně dalo najevo, že je třeba ujednat několik článků. Podařilo se jim to. A na druhou stranu, kolega Marinesku, Eh, už se setkal se zástupci irského předsednictví, projednal s nimi ty nejdůležitější věci pro parlament. A myslí si, že, za, že eh, během dvou zasedání eh, nebo během dvou trialogů za irského předsednictví by se to celé mohlo uzavřít. Takže v zásadě se nám daří jet podle plánovaného harmonogramu a obsahově postupovat. Děkuji kolegyně Del Castillo. Někdo chce požádat o další informace k tomuto tématu? Nezdá se? Dobře. Takže nyní máme čtvrt hodinky, 20 minut na prezentaci eh, informace o nařízení o přeskumy ochrany údajů a dopad na inovaci a konkurenceschopnost EU. Na toto téma zde pohovoří dva experti, o kterým předávám slovo. Je to pan Kejm Rand. Kdo bude hovořit první? Pan Rozenda. Děkuji. Předložíme vám krátce prezentaci o e, dopadu na inovaci a konkurenceschopnosti v Evropské unii, e, přeskumu e, legislativy ochrany dat. Zkoumali jsme aspekty jak tržní, i globální. A pokud jde o posun ze, od současné směrnice k navrhovanému nařízení, tak jsme byli posou, požádáni o posouzení dopadu na oblast inovace a konkurenceschopnosti. Také proto, že posouzení dopadu eh, pro navrhované nařízení bylo poměrně vágní, pokud jde o tržní aspekty. Takže toto jsme byli požádáni eh, vyhodnotit ze strany Evropského parlamentu a soustředili jsme se na tři konkrétní články. Článek 20 o automatickém zpracovávání a profilaci dat, článek 28 o e, odpovědnostích kontrolorů dat a potom článek 44 o migraci dat e, mimo Evropskou unii. Toto zaměření souvisí s aspekty e, inovací a nahlíží na firmy spíše jako na, na ekosystémy. Závěry zprávy vedou k následujícím doporučením. Já je tu stručně nastíním. Pokud jde o článek 20, tak bychom navrhovali vyjasnit právní e, závažné efekty, e, účinky, které by byly vztahovány na identifikovatelné osoby. Zatímco nyní zatím je používán nediferencovaný přístup. V článku 28 bychom navrhovali omezit eh, požadovanou dokumentaci a povolit eh, jakousi hierarchii důvěry. Zejména otázku, eh, jestli mohou být kontroloři certifikováni. Pokud jde o článek 44, tak to je to, nejmé, to ten má nejmenší dopad ze všech těch ustanovení a bylo by možná dobré zahrnout do něj zahrnout do něj účely nutných a účinných sběrů dat, zejména těch, které jsou explicitně odsouhlaseny na eh, úrovni služeb nebo soukromí. Zejména tam, kde je zapotřebí souhlas eh, datového subjektu. Tady eh, lze ještě dosáhnout určitých zlepšení. Toto je eh, mapa eh, současného návrhu nařízení a my jsme sledovali čtyři základní perspektivy nebo čtyři základní modely. Je to profilace a eh, inzerce na základě chování, velká data, cloud computing a tak dále. Tady vidíme dopad článku 20. Ten je tady nejtěžší a nejnegativnější. Tady vidíme, že tento návrh není zcela neutrální, pokud jde o různé modely e, obchodu a e, bude mít vliv na rozhodnutí určitých e, obchodních modelů. Vztah mezi inovací, konkurenceschopností a soukromím je takový, že tyto výsledky jsou výsledkem studie A aspekty týkající se ustanovení o soukromých eh, jsou také obsaženy v hlavní zprávě. Abychom mohli studii provést, provedli jsme spoustu rešerší a případových studií které se promítly do té mapy a vytvořili jsme několik scénářů, konkrétně tyto tři. Eh, možnost nula, to je eh, stávající stav navrhovaného nařízení, potom eh, možnost jedna, navrhované nařízení s určitými doporučeními, které jsme tu přednesli, a možnost dva, což je jakási rozšířená samoregulace nebo spoluregulace a ta nebyla formálně hodnocena v této studii. Hlavní regulační změny v právním pozadí jsou tu vypsány. Pokud se týká článku 20, tak eh, tady může být zapotřebí dalších eh, informací na pozadí, například termín, eh, termín fyzická osoba místo datový subjekt. Tady to chci ještě vyjasnit, protože obě, oba termíny jsou používány. Pokud jde o konkrétní formulaci v článku 20 v navrhovaném nařízení, tak, tak jak to tam je, by to mohlo e, vyloučit e, skupinové profily, ale e, zahrnout individuální profily, což je progresivnější přístup, tedy chránění dat konkrétního subjektu. Tady předávám slovo panu Kejvovi. Děkuji, Arnolde. Jak už eh, bylo zmíněno, nemáme moc času, takže nebudeme zabíhat do přílišných podrobností. Nejprve zmíním eh, ta data, která máte v tištěných kopiích, eh, je tam mnohem více konkrétních zjištění a čísel. Prvním prvkem dopadu, který jsme zkoumali v rámci posouzení dopadu tohoto nařízení, se týká dimenze vnitřního trhu je tu několik ekonomických aspektů a já bych je chtěl v této prezentaci vysvětlit. Tím prvním z nich je, že inovace a soukromí eh, jsou velmi ovlivňovány tržními silami. A když máme nějaký obchodní model, který pochází z poptávky jednotlivců po soukromí, tak eh, reaguje eh, samozřejmě tím způsobem, že chce získat zákazníky, ale zároveň, když eh, lidé považují své soukromí za dostatečně chráněné na trhu, tak vědí, co je pro ně důležité a vyjádří to, tak tu nastane rovnováha mezi vysokou úrovní ochrany soukromí a preferencemi spotřebitelů. Za to, když to nebude dobré ustanovení, tak lidé nebudou usilovat deklarovat o soukromí a když je nebudou explicitně vyjadřovat, tak produkované služby se nebudou snažit sloužit zákazníkům, ale naopak budou sloužit zájmům třetích stran, které budou ekonomicky zužitkovávat jejich data. Proto tu bude e, nízká úroveň soukromí. Takže e, ustanovení o soukromí jsou velice různé v různých zemích. Například v, Evrop, v USA eh, je úroveň soukromí poměrně nízká. Když máte tyto dvě velice rozdílné perspektivy, tak vlastně nikdo není pořádně chráněn. To je tedy dimenze eh, vnitřního trhu a tady vidíme u různých eh, možností různé dopady. Podle toho, do jaké míry síly vnitřního trhu posilují či oslabují soukromí uživatelů ale zároveň umožňují vytvářet eh, řešení, které by přitahovalo lidi, kteří usilují o své soukromí. Na druhé straně je to poměrně náročné dodržovat a je otázka, eh, jestli ta administrativní zátěž odpovídá dosaženému přínosu. Druhá oblast dopadu je eh, základní právo na ochranu dat. Tady bude dosaženo zásadního pokroku. Otázka se tady týká zejména toho souhlasu. Ustanovení říká, že lidé budou moci využívat svých práv a zátěž bude umístěna na různé lidi v různých částech světa. Například v USA v určitých sektorech eh, to břemeno leží na určitých firmách a eh, je potom automaticky odstraňováno, aniž by eh, zákazník musel něco dělat. V Evropě je mnohem více odpovědnost na jednotlivcích, na to, aby využil svého práva na ochranu dat a e, výsledek je potom jiný e, v oblasti nových e, obchodních modelů. A technologie potom musí potřebně zareagovat na požadavky uživatelů. Třetí oblastí je úspornost. Tady vidíme, že možnost 2 samoregulace nebo spoluregulace je asi nejméně úsporná a to proto, že je velmi flexibilní a e, leží blízko průmyslové části a někdy tu není žádný zjevný důvod, proč by spotřebitelé se měli zapojovat. Tady se dostáváme tedy k našemu závěru. První z nich je zjevný, že dopad na trh nebo v rámci celého trhu bude mnohem větší, než jak bylo předpokládáno posouzením dopadu. Druhým závěrem je, že e, nastane jakési napětí mezi soukromým a inovací. Ale to je spíše otázka načasování. Existuje období inovace, a kdy nás přicházejí nové inovace a potom e, je potřeba zohlednit globální kontext, to je evropský zákon, americké firmy, které konkurují evropskému trhu. A proto jsou tu možnosti eh, pohybu dat v obou směrech. Dále jsou tu některé konkrétní závěry, které se týkají těch třech článků, třech oblastí, ale eh, z časového důvodu je teď nebudu rozebírat a můžu je zodpovědět v dotazech, pokud nějaké budou. Nakonec pokud jde o preferovanou volbu, což je tedy modifikace stávajícího návrhu nařízení, e, čili možnost jedna, to poskytne silné pobídky operátorům na evropském trhu, aby přizpůsobili své praktiky požadavkům uživatelů na trhu, což by odstranilo tu úroveň nízké ochrany soukromí. soukromí. A nakonec, zejména pokud jde o článek 20, tak Minulá směrnice vedla k tomu, že lidé vytvářeli techniky ochrany soukromí, ale aby je vyváželi, vyváželi s možností e, využívání dat, e, tak byly tvořeny e, skupinové profily. A návrh nařízení je proti tomuto trendu a vytváří lepší konkurenceschopnost pro evropské firmy. Děkuji za tyto zprávy. Někdo má nějaký dotaz? Chcete se k tomu vyjádřit? Pokud si přejete vyjádřit se k těmto zprávám, máte možnost. Jinak poděkujeme našim expertům. Nikdo se nehlásí přesto? Ano, jedna kolegyně. Děkuji. Vy jste zde uh, hovořili o celé řadě uh, námětů, nemůžeme to úplně všechno pojmout. Pokud jde o uh, novou legislativu na ochranu údajů, tak první řečník hovořil o článcích 20, 28 a 41 CBH. Mohl byste ještě konkrétně říci, jaké to bude mít dopady? Jenom jste odkazoval, že budou velké. A pokud je o to, co říkal váš kolega, že tady budou eh, zásadní dopady tohoto nařízení, pokud vstoupí v platnost na, řekněme, eh, související obory v Evropě. Obáváte se, že eh, poskytovatelé malé a střední firmy budou muset změnit úplně svůj model podnikání, pokud ta, to nařízení vstoupí takto v platnost? A myslíte si, že je realistické, aby zahraniční poskytovatele se drželi eh, evropských předpisů a kde nevzniká nebezpečí, že eh, zpracování dat prostě bude probíhat v jiných regionech, eh, které si lámou hlavou s našimi evropskými předpisy? Nibler, nessun altro vuole porre delle domande. Někdo jiný nemá dotaz? Pokud ne, tak uzavřeme. Ještě jeden dotaz. Danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych akorát poukázal na to, že pravidla o ochraně údajů jsou velice důležitá. Jsme rádi, že tento výbor eh, se eh, tímto eh, tématem tak vehementně zabývá Myslím si, že eh, návrhy komise přispívají k tomu, eh, nebo dávají prostor pro inovaci a růst a zároveň odbourání administrativní zátěže. Ovšem nesouhlasíme eh, s těmi administrativními závěry, zejména pokud jde o vytváření profilů, dokumentaci anebo předávání dat do třetích států. A myslím, že jsme nalezli takové eh, mm, formulační návrhy, které například umožňují eh, dále reklamu, eh, dále vytváření profilu, ale bude to vytváření profilu za určitých podmínek, pokud to bude mít hmatatelné důsledky. A zatím to tedy nepředstavuje žádný rozdíl oproti stávající právní situaci. Jak říkám, jsme přesvědčeni, že návrh komise nepovede k tomu, že některá odvětví eh, budou, muse, budou odstrčena. Naopak je to eh, právě to nakopnutí hospodářství, které potřebujeme. Ono vždycky jde o ty podrobnosti. A, a na těmi je třeba eh, se vždy bedlivě zabývat, abyste si dokázali udělat představu no, o tom, kde je ještě možné situaci zlepšit. Děkuji. Grazie. Děkuji. Eh, kolegyně Angelbot. Um, yes, so, um... Když já se dívám eh, na eh, tuto zprávu, tak se mi zdá, že většina ehm, těch analýz trhů pochází z amerických firm, které zkoumají tady v Evropě. A chtěla jsem se zeptat, kdybyste tedy na evropské hráče, zejména eh, pokud jde o techniku eh, prohloubení ochrany eh, soukromí, kterou jste viděli na trhu. Mně se zdá nadějné, ale mm, nezdá se mi to tak rozpracované, takže mohli byste nám říci něco více o technice ochrany soukromí, jak se teď používá v Evropě? Grazie, Děkuji. Takže nemáme další ne, ještě ano. Uzávěr, tedy závěr. Dvě minuty. Dobrá. Děkuji za otázku. A myslím si, že některé ty otázky můžeme spojit. Alespoň ty první dvě spolu se souvisejí. Pokud jde o článek 20 a, a aspekty profilování, my jsme v rozhovorech s řadou stran ze Spojených států i z EU Hmm, z řady malých podniků i velkých podniků, zjistili, že v Evropské unii se věnuje pozornost eh, zejména malým začínajícím firmám, ehm, které vytvářejí eh, technologie a modely eh, ochraňující soukromí, zejména pokud jde o tedy ochranu soukromí eh, podle legislativy ve stávající podobě. A výsledkem je, že oni inovovali různé modely a systémy a přicházejí eh, s různými typy agregace a snaží se tak dodržovat eh, předpisy na ochranu soukromí. A, a ten stávající návrh se nám zdá, že by toto zakazoval. A tady ten obtížný aspekt, a, a to spočívá opět v těch detailech, jak naznačuje komise, Um, problém je v tom, co je to přesně profil, jestli se dá individuální profil, skupinový profil a jestli individuální profily mohou být anonymní nebo ne. potom se tady hovořilo o konkrétních situacích, o cílených, eh, cílené reklamě a profilu, profilech. Cílená reklama eh, je postižena článkem 19.2 eh, nynějšího návrhu, čili tam je na to zvláštní článek, který se týká práva a podat námitku vůči tomuto. Takže cílená reklama je specifické téma, které je pokryto ještě jinde než ve článku 20. V zásadě jde o to eh, rozlišovat mezi skupinovými anonymními profily, která neomezují práva na ochranu údajů jednotlivých datových subjektů a profily, které přímo nebo nepřímo lze vztáhnout k datovým subjektům podle eh, stávající z roku 95. Takže opravdu jde o jasné rozlišení těchto dvou forem a mm, to by mělo to nařízení opravdu odlišovat. Děkuji. Já bych zdůraznil to, co říkal Arnold. Jedna z těch věcí, pokud jde o malé a střední podniky, tak eh, ovlivňuje jejich eh, pozici. Pokud Eh, je třeba eh, souhlas, tak pokud eh, malé a střední podniky mají malý zákaznický kmen a nabízejí málo služeb, tak se jim úroveň souhlasu snadno, nedosahuje snadno. Taková, která dává smysl. A pokud se podíváte na například velké a, globální nebo americké hráče, tak určitá ochrana a, soukromí, eh, která je nabízena za souhlas, tak nemůže být rozumně eh, vynucována. Pokud se podíváte na eh, Facebook, tak lidé si volí profil ochrany soukromí, který je jiný než to, co vlastně chtějí, pokud to studuje. Takže tam nejde o to, jestli je možné to eh, dodržet, ale to břemeno na dodržení eh, předpisů je eh, snažší nést pro ty větší firmy. Pokud očekáváme inovace menších firm, tak to bude znamenat nabízení ochranu soukromí jako službu. Takže je třeba aby eh, oni nesli i ty náklady, když nabízejí ty služby. Protože ono, když eh, člověk eh, chce poskytovat normální internetové služby, tak jde o to, aby se mu podařilo vůbec zajistit tyto služby. A pokud tedy spojíte tento uzavřený podnik malého a středního podniku a v jeho povinnosti eh, k ochraně údajů, které oni najednou předtím neměli, tak není zřejmé, že tyto malé a střední podniky budou moci vyjednávat ty eh, dohody snadno s kontrolními orgány, tak, aby jejich úroveň eh, ochrany, tedy odpovědnosti byla řádně udržená a aby byli schopni jednat s někým, s kým nemají přímý smluvní vztah. A tohle je eh, klasický problém, že tam není přímá smluvní, smluvní vazba. Takže otázkou je, jestli oba ty trhy pro tu základní službu i pro eh, to soukromí plní eh, svoji úlohu. A pak je tady ještě jedna věc, na kterou se ptala paní Dotter. Americké firmy versus evropské firmy. Je to zajistá pravda, že řada větších firm, které dominují poskytování služeb, Eh, jsou z Ameriky a platí pro ně americké právo. Ovšem není tady eh, jasný rozdíl mezi těmi, které eh, chrání soukromí a které jsou proti němu. Řada evropských firm se zdá, že je naklonější k regulaci a když se lidí ptáme na ty náklady a na ty bariéry, tak nejčastěji zaznívaly eh, samozřejmě námetky od velkých amerických firm, ale eh, ty námetky jsou jak politické, tak eh, tržně orientované, protože ty malé firmy nejsou schopné hm, přitáhnout kritické množství. Ale v některých oblastech, jako je technologie na ochranu soukromí, tak některé, některým těm firmám se nepodařilo rozjet podnikání, eh, jenom v Evropě, ale ani eh, v Americe. Eh, ale, a k tomu patří i ty anonymní profily, takže ona ta situace není úplně tak depresivní. Děkujeme našim dvěma zpravodajům za jejich příspěvky a přejdeme k následujícímu bodu na programu dne. Nyní přichází ministr obchodu, pan Silikiotis. Thank you very much. Bene, ringraziamo. Děkujeme panu ministrovi Silikiotismu, že eh, se k nám dostavil. Je to pan ministr obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, úřadující předsednictví Rady Evropské unie. On rád přijal pozvání dostavit se k nám do našeho výboru a pohovoří o výsledcích kyperského předsednictví. A jistě je to i úvod k tomu, co bude následující předsednictví. Takže předávám i hned slovo panu ministrovi, a aby nám mohl pohořit na toto téma. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. A eh, vážení poslanci a všichni přítomní na tomto výboru. Eh, my jsme v posledních šesti měsících vedli evropské předsednictví. Eh, představili jsme naše priority i o všechny eh, otázky, které jsme chtěli řešit. To bylo definováno v rámci tedy Polska, Dánska a Kypru, tedy těch tří, kteří se podíleli na předávání předsednictví nežli skončí tento semestr, jsme přišli, abychom bilancovali eh, kyperské předsednictví, a to hlavně v oblasti průmyslu a energie. Eh, moje prezentace bude velmi synkretická a chci říci, co jsme udělali během našeho předsednictví. Je to tedy důkaz našeho úsilí. Současně eh, je to ale i potřeba je potřeba, abychom eh, eh, pokračovali v našem úsilí a aby v tom, co bychom jsme začali, bylo pokračováno i dále. A pracujeme eh, ve velmi obtížných podmínkách a je třeba tedy pokračovat v politikách, které nám pomohou výjít z recese a které pomohou k rozvoji naší ekonomiky. A to je přesně to, o co my usilujeme, tedy tento výbor je jedním eh, z důležitých eh, pólů, které se zabývají eh, problémy energie. To může být katalyzátor, kterém, kterému se, díky kterému se podaří opět navázat na ekonomický vývoj. Co se týče naší zodpovědnosti, musím vám říci, že Kyperské předsednictví během těchto šest měsíců pracovalo způsobem velmi koherentním a zásadní pro to, aby Evropa byla solidární. A pracovali jsme pro to, aby eh, Evropa eh, se rozvíjela směrem k pokroku a aby nebyl zanedbáván ani, aby nebyla zanedbávána ani sociální koheze. Eh, prezident kyperské předsednictví hm, měla také, eh, učinila také závěry pro zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu, ale také proto, aby byla zachována zaměstnanost a aby se udržela tedy sociální soudržnost ve všech evropských zemích. 11. Eh, října jsme přijali jednohlasně eh, test, text politických závěrů které se týkaly eh, technologií. A zde se hovořila o nanoelektronice, mikroelektronice, o nových moderních eh, materiálech, o inteligentních systémech v průmyslové výrobě. V této fázi Evropa eh, má vůči postavení ve všech těchto sektorech energetického průmyslu. Zhruba má 32% všech eh, žádostí o patenty, které byly prezentovány od roku 1991 eh, až do roku 2008. Eh, stoupá i procento patentů, které jsou průmyslově využívány i mimo Evropskou unii, hlavně v Koreji a v Číně. <clears throat> Evropa tedy obecně nedokáže úplně kapitalizovat know-how, které mm, vyrábí, které vynaleza. Mám příležitost vyjádřit i uspokojení z toho, že po 40 letech se nám podařilo eh, připravit eh, smlouvu o balíčku týkající se patentů. V těchto posledních šest měsících jsme pracovali eh, na této agendě a je opravdu velkou podstou pro kyperské předsednictví, že se nám podařilo tuto smlouvu uzavřít za naší přítomnosti zde a je to důležitý příspěvek eh, k práci, kterou již zahájili, zahájilo předcházející předsednictví. Eh, co se týče eh, k technologiím, tak tam bych dodal, že jsme přijeli i Evropský pakt o inovacích, co se týče surovin a dospěli jsme i k rozvoji strategického akčního plánu. Tento pakt má za cíl se zabývat eh, surovinami, které nejsou zemědělského původu a které jsou součástí eh, zásadních surovin, eh, seznamu základních surovin Evropské unie. Tento pakt pro inovaci znamená, že Evropě se podaří do roku 2020 snížit závislost na dovozu surovin mimo Evropu. 10. prosince bylo jednoznačně přijat eh, text politický, který se týká eh, zkoumání eh, průmyslové politiky v Evropě. Evropa má 80 investic do soukromého výzkumu, který se týká průmyslové výroby. V závěrech eh, této zprávy se i zdůrazňuje, že eh, role Evropy musí být posílena hlavně v oblasti udržitelného rozvoje a v zaměstnanosti s vysokou přidanou hodnotou. Musíme eh, přijmout takové kroky, které pomohou zvrátit současnou recesi. A e, je třeba, aby průmyslová výroba přispěla ke zvýšení e, HDP v Evropské unii. E, je tedy, aby 20 průmyslové výroby přispívalo v roce 2020 k celkovému objemu výroby v Evropě. Hlavně malé a střední podniky jsou základními pilíři, o něž se staralo kyperské předsednictví. E, konkurenceschopnost, k tomu byla věnována v červenci konference. A zde e, se jednotlivé státy shodly na tom, že je třeba podporovat e, podnikatelskou kulturu, jelikož to jsou zásadní pilíře, které nám umožňují, abychom se navrátili k ekonomickému růstu v Evropě. O malých a středních podnicích se hovořilo i při prvním schromáždění malých a středních podniků v Evropě, ke kterému došlo k tomuto setkání v Nikozi v 15. 16. září. Při této příležitosti eh, se vytyčily i priority pro eh, malé a střední podniky a schrnuly se zde i zásadní kroky, které musí malé a střední podniky podniknout eh, Zmiňovala se tam přístup na evropské a mimo evropské trhy a přístup k financování. A zmiňovala se i e, snížená administrativní zátěž pro tyto podniky. Evropský parlament a rada e, se zasazují o to, aby byl přijat program o konkurenceschopnosti malých a středních podniků v období roku 2014 až 2020. k tomu bych rád dodal, že přestože kyperské předsednictví by rádo urychlilo e, tyto postupy, tak došlo k eh, odlo- odkládání hlasování v rámci vašeho výboru a to nám znemožnilo, abychom eh, v rámci trialogu dospěli k dohodě. Eh, co se týče energii, tak kyperské předsednictví dospělo k všem cílům, které si vytyčilo. Došli jsme ke shodě s Evropským parlamentem v otázce nařízení o směřování eh, energetických transevropských eh, infrastruktur a přijali jsme i eh, závěry ohledně obnovitelných zdrojů. Zaznamenali jsme i pokrok v směrnici o bezpečnosti offshore, těžení plynu a ropy. Dále se nám podařilo eh, vytvořit i Energy Star, to je eh, program, který chce eh, přispět k tomu dosažení o 20% snížení energetické spotřeby do roku 2020. Také vrcholové setkání mezi EU e a třetími zeměmi, hlavně v jižní části středozemí, pokládáme za úspěch kyperského předsednictví. Toto setkání bylo dalším krokem k zabezpečení energetického zásobování v Evropě. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jak vy víte, i na základě této zprávy, kterou zde eh, předkládám, smlouva, tedy návrh eh, té smlouvy o energetické infrastruktuře eh, představoval pro nás základní prioritu a nemohu tedy učinit nic jiného, než poděkovat výboru za to, že s námi výborně spolupracoval. E, děkuji vám, paní předsedkyně, ale i všem členům tohoto výboru. A hlavně e, panu zpravodaji e, De Camposovi. Díky němu se nám podařilo tu, tuto agendu úspěšně uzavřít. A to je velmi důležité, protože to nejenom umožňuje mít eh, takový, takovouto agendu, eh, na ní jsme se všichni shodli a budeme ji mít uzavřenou do roku 2013, ale umožňuje to i to, že eh, si všichni uvědomí, že toto téma je zcela zásadní pro rozvoj Evropské unie a umožňuje inteligentní a udržitelný rozvoj průmyslové výroby, zaměstnanosti a posiluje i konkurenceschopnost. A kromě toho vytvoření transevropské eh, energetické sítě se týká všech evropských zemí a je velmi eh, důležité pro náš energetický trh, tak jak bude fungovat do roku 2014. Eh, měl by nám i pomohl překonat izolaci mezi jednotlivými evropskými státy, která existuje, a překonat ji do roku 2015. To je součástí našich cílů. Cílů, v nich chceme snížit emisí uhlíku a posílit obnovitelné zdroje do roku 2020. A zároveň to přispívá i k, k plnění cílů s ohledem na to, co jsme si vytyčili do roku 2050. A to všechno je teď důkaz, že můžeme pokračovat na této cestě, když bude dobrá spolupráce mezi Radou a Evropským parlamentem a e, Evropskou radou. To je náš příspěvek k tomu, aby se nám podařilo vykročit z této velice těžké ekonomické krize. Žijeme právě v takovýchto podmínkách. Pak je zde ještě další priorita, což bylo přijetí závěru eh, závěru schůze o eh, obnovitelných zdrojích, které k tomuto setkání došlo v prosinci. Stanoviska jednotlivých členských států, komise i parlamentu byly zde konfrontovány. A k podobné zkuse došlo 17. září v Nikozi. Členy tohoto výboru a pan zpravodaj Domes tam zastupoval neformálně Eh, tento výbor v Nikozi. Ze závěru tohoto setkání vyplývá, že je třeba posílit vnitřní trh s energiemi. Posiluje se tedy, posilují se obnovitelné zdroje, zdůrazňuje se eh, i vztah s třetími zeměmi. Zároveň eh, zde byly nastaveny i základy pro příští akce do roku 2020. A proto, aby bylo možné posílit právě obnovitelné zdroje. To všechno máme na paměti v Evropě. Víme, že v Evropě velká eh, část tedy ropy a plynu vlastně pochází z, eh, ze zdrojů offshore. Potřebujeme i právní rámec pro to, abychom eh, se mohli vyrovnávat s případnými potížemi, které mohou mít eh, velký dopad na lidský život. Eh, hovořím zde o bezpečnosti pro životní prostředí, čili to je také jedno z hlavních, jeden z hlavních problémů, kterými se my jako kyperské předsednictví zabývali. Spolupracovali jsme systematicky v této oblasti proto, abychom současný právní rámec eh, přeměnili, abychom z nařízení přešli na směrnici a nakonec se nám podařilo dosáhnout pokroku i zde. Podařilo se nám eh, mít eh, mandát k vyjednávání proto, abychom mohli zahájit vyjednávání s komisí. Ten první trialog, který jsme měli na konci minulého měsíce s vaším výborem, a hlavně se zpravodajem eh, Ivem Belezem eh, znamenal první důležitý impuls a bylo to položení základů pro eh, smlouvu při, pro první čtení, ke kterému dojde v příštím trimestru i nadále eh, všichni by měli stejně intenzivně spolupracovat. Eh, já jsem si jist, že eh, dospějeme včas k schodě. Kyperské předsednictví se zabývalo i bezpečností mm, břehů mořských. 13. září ve spolupráci s Evropskou komisí byl zorganizován summit s Eh, čle, s členskými zemi, které, které se nacházejí na uh, jihu uh, eh, středu zemí. Hovořilo se o energii, hovořilo se o, o bezpečnosti všech činností offshore, jednalo se o uh, problémech emisí uhlíku, jednalo se o energetické bezpečnosti a hlavně s ohledem na jejich středozemí, jeho východ středozemí. Hovořil se i o možnosti eh, koridoru pro eh, těžbu přírodního plynu. Nakonec se dospělo ke společnému prohlášení, eh, kde byla zapracovaná naše hlediska a naše návrhy. Samozřejmě moře nemá hranice, ale nestačí, aby jednotlivé členské státy zabezpečovaly každý sám bezpečnost tomu potřebujeme větší spolupráci, vzhledem k tomu, že eh, polozavřená moře, zrovna tak, jak je to středozemní moře, eh, jsou také moře, která mm, hraničí s eh, třetími zeměmi. Byla zde objevena nová ložiska přírodního plynu a tam dochází k posílení aktivit offshore. A proto se domníváme, že je nutné posílit spolupráci, a hlavně v otázkách bezpečnosti. A to tedy nejenom mezi členskými státy, ale hlavně s třetími zeměmi, jako je například Palestína, Izrael nebo Egypt. Eh, tyto země se účastnili tohoto samitu, o němž eh, právě hovořím. Jak jistě chápete, to není úplně jednoduché posadit ke stejnému stolu všechny tyto země. Ale eh, Kypr je zemí, která chce spolupracovat s těmito hraničními zeměmi a chce zajistit komunikaci s jeho východem středozemí. A to všechno přispělo k tomu, že tato vrcholová schůzka byla úspěšná. Tyto činnosti offshore eh, jsou podstatné a my v Evropské unii máme možnost se stát eh, vůdčími subjekty v prosazování maximální bezpečnosti a ochrany životního prostředí podél středozemí. To a ta naše vrchová schůzka byla prvním krokem k tomuto eh, dosažení tohoto cíle. Schůzky, které jsme měli během našeho předsednictví i s OPEC, tedy s, tím, s organizací eh, zemí, které eh, produkují ropu, Eh, tam jsme diskutovali hlavně právě otázky mm, bezpečnosti těchto aktivit offshore. Eh, předsednictví mohlo i prezentovat 3. Eh, prosince to, čeho bylo dosaženo. Máme zde šest z politických, jednak energetické účinnost, obnovitelné zdroje, interní trh s energiemi, pak infrastruktury, vztah s komisí a, a e, jaderná energie. Dále, co se týče našich externích vztahů, dospěli jsme s radou k vypracování e, stanoviska na e, schůzce 18. října v Černé Evropská unie má své stanovisko ohledně spolupráce Evropské eh, unie s Ruskem v oblasti energie. Eh, to bylo setkání v prosinci na Kypru. Eh, rada i rozhodla, že prodlouží aktivitu s Moldaví. Je to směrnice z roku 2009. Jedná se o trh s přírodním plynem a e, to bude prodlouženo až do ledna 2020. E, paní předsedkyně a vážení poslanci, na závěr bych vám chtěl popřát mnoho úspěchů e, v příštím předsednictví irském a mohu vás ubezpečit, že podpoříme naše irské kolegy v jejich práci, ale nežli uzavřu. Chtěl bych ještě poděkovat především tomuto výboru a e, všem členským e, státům, kteří nám svoji prací umožnili, že jsme uzavřeli agendy, na něž nám záleželo. Děkuji výboru ITRE všemi členům a rád bych také poděkoval všem e, mým úzkým spolupracovníkům, jako například Konstantinovi Konar, Anastasiu Papandreou a všem ostatním mm, kolegům, kteří eh, se mnou velice úzce spolupracovali a kteří eh, přispěli k těmto úspěchům. Grazie al ministro Silikio. Děkuji panu ministrovi Silikiotisovi za jeho velice eh, přesnou a detailní zprávu. A nyní máme diskuzi. Eh, kolega Turmes. Vážený pane ministře, je poměrně škoda, že je tu tak málo poslanců, ale mě, neměl byste si to brát osobně. Já si myslím, že eh, i můj kolega Korea de Campos se vypracoval jedno z nejdůležitějších legislativ a já si osobně myslím, že jsme nesmírně šťastní z toho, jak proběhlo těch uplynulých šest měsíců. Evropa je v těžké situaci hospodářsky i politicky a Přesto, když tu vidíme napětí v našem nejbližším okolí, jako je Sýrie, Libanon a tak dále, tak i přesto se nám povedlo koncentrovat všechny eh, spolupracovníky eh, v oblasti eh, energetické politiky kolega Correa de Campos možná má něco více říci k infrastruktuře, ale já bych chtěl výslovně poděkovat za výborné závěry v oblasti obnovitelných energií. Dali jste teď komisi jasný mandát k tomu, abyste obnovitelné cíle eh, do roku 2030 přepracovali a už jsme tu hodně diskutovali o tom, eh, jak můžeme podpořit eh, národní podpůrné systémy pro obnovitelné zdroje, aniž bychom dosáhli vyšší nejistoty. Také jste se vyslovili za lepší, za vyšší užitečnost kooperačních mechanismů a já jsem byl na Kypru a měl jsem příležitost promluvit na vaší konferenci a byl jsem rád, že vaše vláda eh, mi den na to povolila eh, prohlédnout si energetické projekty, solární zařízení, solárně termické a tak dále. V tom jste mistři světa a právě eh, tuto techniku se musíme snažit zprostředkovat i v dalších zemích středomořského regionu a přinést ji k místním lidem. Velice důležité je, že ve vašich závěrech e, k obnovitelným zdrojům je zdůrazněno, že trh s CO2, tedy ETS, e je důležitý a i rada je toho názoru, že e, je potřeba podstat že je podstatným předpokladem zvyšovat investice do oblasti energetiky ale jsem trochu smutný z toho, že naše, naši kolegové z EPP jsou eh, proti ETS eh, e a považuji ho za za zničení, alespoň podle mínění některých, a já si myslím, že Rada musí jednoznačně říct, že EU ETS je centrální pro evropskou politiku v oblasti klimatu a eh, energetiky. Důležité je také to, že jste se velice důkladně zabývali topením a chlazením a mám na vás jednu otázku. Možná byste nám mohl dát trochu zpětnou vazbu z poslední schůze ministrů a zejména z diskuze ohledně vnitřního trhu EU. Mě dělá poměrně starosti postup britské vlády, která nyní požaduje jakousi znovu nacionalizaci, e, jako je národní kapacitní trh a tak dále. Možná byste nám mohl říct, jaká je nálada z toho pondělního setkání před dvěma týdny, protože já si myslím, že my tady v parlamentu eh, jasně prostřednictvím svých zpráv říkáme, že musíme bránit vnitřní trh s energetikou a je velice důležité, abychom se vydali s evropským směrem a ne, abychom jaksi šli zpátky do 80. nebo 90. let. Děkuji a eh, gratuluji. Grazie. chiesto la parola il collega Correro Campos, prego. Collega Correro Campos. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Sikiotisi, bylo pro mě velkým potěšením poslouchat váš příspěvek o spolupráci. Chtěl bych vám poděkovat a chtěl bych vám pogratulovat na celému kyperskému předsednictví k výsledku e, vaší práce, kterou jste odvedli za poslední půl rok v oblasti, kterou se zabývá náš výbor. V podstatě si myslím, že jsme dosáhli schválení evropského patentu, evropských transevropských energetických sítí, rozhodnutí o energetické úspornosti a také e, na regionální úrovni e, celé řady opatření. A to není žádná maličkost. Za šest měsíců předsednictví dosáhnout e, tolika různých věcí, když si pomyslíte, že vaše země Eh, je odkázaná někam do vzdáleného kouta Evropy, tak jste přesto dokázali skloubit tolik různých názorů od 27 členských států v Radě, což je úctyhodné. A pokud jde o transevropské energetické sítě, tak spolupráce zejména s panem Sodiatisem, eh, velvyslancem a vaším týmem byla eh, fantastickým příkladem spolupráce. Je také potřeba zdůraznit roli komise. Komise udělala přesně to, co udělat měla, tedy eh, usnadňovala. Je to instituce, která eh, je mezi eh, dvěma spoluzákonodárnými orgány. A její role je usnadňovat tento vztah. a hledat návrhy, které jsou přijatelné na obou platformách. Teď po schválení tohoto nařízení se Evropa e, ocitne v situaci, kdy bude mít e, vnitřní energetický trh, který zatím ještě nemá. A nyní tedy e, bude v pozici, kdy bude moci tento trh vytvořit a je zapotřebí se přitom vyhnout úzkým problematickým místům a vyhnout se energetické izolaci která bohužel postihuje vaši zemi a stejně tak i některé další země, jako je ta moje, a potom některé e, pobaltské státy. Když tedy e, odbouráme umělé bariéry pro obchod s energetikou, pro oběh energie, tak je to zásadní krok pro evropskou energetickou strategii. Je naprosto nepředstavitelné, že velká země, jako je třeba Německo, by měla rozhodovat by se měla rozhodnout k odklonu od jaderné energie do roku 2020 a zavřít tak dveře pro energii, která přichází z jihu. A bude se nadále řídit strategií, která bude závislá na větru a zemním plynu z Ruska a ze zemí bývalého Sovětského svazu. To je zkrátka nemožné. Kdybychom zavřeli dveře směrem na jich, tak jakou možnost by měla velká země, jako je Německo, jinou, než obrátit se na sever? Takže právě proto musíme vytvářet tyto mechanismy, abychom mohli koordinovat energetické sítě, které až dosud neexistovaly a budou v budoucnu naprosto zásadní a bude potřeba se vyhýbat těmto zhroucením dodávek energie a výpadkům, které jsou velice škodlivé. Znovu bych vám chtěl poděkovat za všechnu vaši práci. Gratuluji vám k energetickému summitu a chtěl bych také poděkovat paní Amalie Satori za důvěru, kterou ve mě vložila v, ve velmi kritické fázi vyjednávání a já, mně se po, podařilo přesvědčit sama sebe, že se někam dostaneme. Byl to pan Kyriatis a jeho úsilí a víra stejně tak e, jako e, pana komisaře. Jen díky nim se nám podařilo dosáhnout těchto výsledků. Ještě jednou moc děkuji a gratuluji. Děkuji. Tak e, nyní bych opět předala slovo panu ministrovi, pokud chce odpovědět na tyto dotazy. A především také bych rád poděkoval kolegovi Kamposovi a Turmesové spolupráce byla perfektní. Ano. Když hovoříme o obnovitelných zdrojích, viděli jsme to i na Kypru, viděli jsme to i v Radě, eh, Evropské společenství eh, musí zachovat si své eh, vůči postavení v této oblasti. A to nejenom proto, aby uspokojila svoje vlastní eh, energetické potřeby. A nejenom proto, že chce snížit emise uhlíku. E, Evropská unie musí pokračovat po této cestě. A podle mě závěry z 3. prosince jsou velice jasným politickým základem, na němž celá Evropská unie může stavět při své politice obnovitelných zdrojů. A musí pokračovat i s ohledem na cíle roku 2050. Když hovoříme o vnitřním trhu, a po té diskuzi, co jsme měli 3. prosince, a s tím, že jsme měli i zprávu o pokrocích v této oblasti, tak e, došlo k převzetí obrovského závazku ze strany Evropské unie, že v roku 2014 by měl být eh, uzavřen, tedy vypracován vnitřní trh. A to bylo rozhodnuto a toto je náš cíl. Podle mě je to velice důležité, řekl to i Korea Campos přede mnou. My jsme dospěli eh, ke schodě o tomto nařízení a to nám pomůže v naší eh, další práci a podaří se nám tím pádem zrealizovat společný trh s energiemi. Eh, kolega Korea eh, de Campos měl pravdu, když eh, hovořil o tom, že existují vazby v Evropské unii ano, máme v Evropském společenství různé oblasti, které se od sebe liší, ale spolupráce je naprosto nutná. Vnitřní bezpečnost a posílení evropské infrastruktury eh, jsou nezbytné a pomohou nám právě dospět k eh, zabezpečení eh, energetických potřeb Evropské unie. Bude to i výhoda pro všechny spotřebitele a občany Evropské unie. Existence tohoto vnitřního trhu bude jistě výhodou pro všechny. A rád bych k tomu ještě dodal další věc. Diskutovalo se na Kypru také o možnosti propojit eh, Kypr s jeho východem středozemí. A komisář Oettinger na Kypru řekl, že eh, tady existují určité eh, pochybnosti o tom, že půjde zabezpečovat energetické zdroje ze Severního moře až do středozemí. Ale nyní máme již některé výsledky. A máme i eh, prohlášení a to nám pomáhá eh, při budování eh, této energetické bezpečnosti a na to, že k této bezpečnosti chtějí přispět i státy na jeho východě středozemí, to je velmi podstatné. Hovořili jsme i o paktu s našimi sousedy Mám na mysli hlavně naše eh, sousedy na jihu Středozemí a i s nimi máme možnost eh, rozšířit naší spolupráci. Na jedné straně my posílíme náš vnitřní trh a na druhé straně chceme tento trh rozšířit a spolupracovat nejenom s našimi východními sousedy, ale i s našimi jižními sousedy. A samozřejmě Eh, chceme do tohoto zahrnout i transevropské energetické eh, sítě a energetické infrastruktury. Čili opravdu vám děkuji ještě jednou, děkuji vám za pomoc a za spolupráci. Eh, je potřeba, abychom se vždycky shodli v naší práci a pan poslanec Korea de Campos má pravdu. Možná jsem zapomněla poděkovat eh, Štoriovi Giatisovi za to, že eh, v rámci Koreperu velmi přispěl k té práci. Ta jeho práce byla zcela zásadní pro to, aby se nám podařilo uzavřít všechny eh, tyto agendy. Čili paní předsedkyně Sartory, vážení poslanci, ještě jednou děkuji vám za úzkou spolupráci, která byla velice plodná během tohoto předsednictví a přeji vám pokračování ve vaší práci v úspěšné. Děkuji, pane ministře. A děkuji vám ještě jednou za práci, kterou jste vykonal. Bene, proseguiamo. Dobře, budeme pokračovat eh, v našem programu. Zdravíme paní eh, ministrině vnitra, paní Eleny Mavru, která je ministrině vnitra právě na Kypru, ale která se zabývá i balíčkem týkající se výzkumu. Takže nyní si vyslechneme její zprávu Paní ministrině nám pohovoří o výsledcích eh, práce během kyperského předsednictví. Já vám eh, všem přeji eh, dobré dopoledne. Vím, že eh, tady máte hodně velký pořad jednání plný a, a tak vám přeji všem. A tak se budu snažím to vyřešit rychle a budu mluvit řecky. Agapitý, agapitá meli do Evropského kinovulíu, e, katarchás, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά κυρία Πρόεδρε καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα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 ministryně a nyní. Merci, madame la présidente. Merci, madame la ministre de la... Děkuji, paní eh, předsedkyni a děkuji našemu výboru. Viděla jste, jak jsme hlasovali v našem eh, výboru a to hlasování se liší od postavení rady hlavně v třech oblastech. Nejprve eh, v tom, co se týká trhu a v tom, co se týká základního výzkumu. Eh, hlavně se jedná o eh, výše proplácení. Protože když jsme eh, blízko trhu, tak nemůžeme většinou moc proplácet. Jestli pak se vám zdá, že toto hlasování je ještě v souladu s OMC nebo jestli jste o tom, ptám se, jestli jste o tom vůbec se nehovořili. Druhá otázka se týká zjednodušení. Já se domnívám, že návrh komise respektoval ty požadavky na zjednodušování. My jsme možná trochu zkomplikovali celou otázku. A rád bych se zeptal, zda tento námět zjednodušení, eh, eh, jak byl eh, vzat v rámci rady. Jaká je pozice rady? Hlasování v našem výboru vás nějak ovlivnilo? A poslední otázka se týká výše proplácení. My, my jsme hlasovali ohledně proplácení v oblasti průmyslu. Se vám zdá, že je dobře financována korektně ve vztahu k tomu, jak jsme hlasovali? Nebo eh, rada bude stále trvat na tom 100% proplácení? Eh, já vám děkuji, vaší eh, vládě, i za to, jak jste zvládli předsednictví. Je velice obtížné eh, vést toto předsednictví. Rád bych také, abyste něco řekla k, eh, k té trojce. Já bych chtěl vidět, jestli to opravdu funguje. Ta trojka Polsko, Dánsko a Kypr. Vy uzavíráte tuto trojku a chtěl jsem se zeptat, má to opravdu smysl konkrétně? Dává to nějaké výsledky? ale především jsem vám chtěl poděkovat a pogratulovat, protože vy jste velmi kompetentně vedli toto předsednictví a lituji, já už nebudu hovořit dál, ale proto to říkám teď, já opravdu lituji, že předsednictví, že jste nebyli pozváni eh, na předávání eh, Nobelovy ceny. Myslím si, že komise, rada a Evropský parlament tam měly být a myslím si, že by tam bylo i vhodné, aby tam byla zastoupeno i toto na vaše předsednictví. V každém případě vám gratuluji a k tomu, co jste všechno udělali pro Evropskou, Evropské společenství. Děkuji kolegovi, kolega Johnson. Thank you very much and thank you. Děkuji vám eh, za eh, tady váš proslov a úvodní slovo. Eh, já jsem byl ve vyjednávacím týmu jako stínový zpravodaj za ALDE, když jsme projednávali Horizont 2020. Řeknu něco k tomu, co říkal kolega Udy. Rád bych eh, se vás zeptal na dvě věci. Vy jste hovořila o těch 8 tisících eurech. Nicméně, já tedy chápu, proč jste k tomu takhle přistoupili, proč jste takhle rozhodli na radě, ale zároveň by to stálo více ten program. Měli bychom mít eh, v tom programu eh, větší prostor, více výzkumu, eh, inovací a aktivit, které souvisejí s trhem než v sedmém rámcovém programu. A já bych se chtěl zeptat, kde si myslíte, že bychom mohli získat větší, nebo bychom mohli dosílit většího dopadu? Zjednodušit ta pravidla jak prostě vytěžit více z těch peněz? Ze stejných peněz. Mohla byste k tomu něco říct? A potom další věc. Jak můžeme její spolupracovat eh, nebo zajistit užší spolupráci mezi regionálními eh, fondy, Fondem soudržnosti a Horizontem 2020? Bavili jsme se o takzvaném KICS, to znamená možnost používat eh, regionální fondy a fond soudržnosti efektivněji. A myslím si, že v celém horizontu 2020 by se to mělo eh, zajistit. Vytvořit eh, kapacitu pro zapojení do výzkumné vaší politiky. My doufáme, že za dalšího předsednictví budeme moci toto projednávat eh, intenzivněji s radou. Nicméně eh, zajímá mě eh, ten, ta otázka toho, jak vytěžit více z těch prostředků a potom tedy integrovanější přístup mezi politikou soudržnosti a horizontem 2020. A je ještě jednou děkuji vám za práci, kterou jste za předsednictví odvedli. Myslím si, že pro nás to bylo prospěšné. Předtím jsme si uh, určitě uh, představovali ty kontakty možná i jinak. Děkuji kolegovi Johnsonovi. Nikdo jiný se nezapsal do diskuze, takže předám slovo k závěračnému shrnutí eh, a k odpovědi na otázky paní ministrině. Já budu se eh, snažit v krátkosti odpovědět. Myslím si, že před námi ještě je eh, dost dlouhá cesta v příštích měsících. máme možnost eh, ještě konkrétněji vymezit naše cíle a naše postupy. Máte pravdu. Existuje tady rozdíl mezi cíly výzkumu a mezi trhem. Je třeba tento problém ještě zpracovat. A to budeme mít možnost eh, v rámci irského předsednictví. zároveň o tom bude diskutovat Evropský parlament. A co se zjednodušování týče? Máme zde eh, perspektivy 2014 až 2020. Zde se to zjednodušování týká celé řady opatření. V radě v říjnu nebyl eh, přijat model eh, celkové, celkových nákladů. A mnozí to podporovali. Ale ten problém eh, zjednodušování ve skutečnosti přesvědčil mnoho lidí. Ta otázka ještě nicméně bude muset být probírána s Evropským parlamentem. A to proto, abychom našli správný způsob a společnou platformu – Zjednodušení to je velice důležité pro celý program 2020 a je nezbytné i proto, aby byl jednodušší přístup k tomuto programu pro všechny, kteří chtějí přispět k realizaci cílů. Vím, že některé návrhy jsou dosti kontroverzní. A Evropský parlament vždycky navrhuje zjednodušování financování. A po vrcholovém setkání v říjnu, kde se členské státy opravdu přesvědčily o tom, že ten model eh, zjednodušeného financování je důležitý, tak my poté eh, si myslíme, že máme velice optimistické výhledy do budoucnosti v tomto směru. Kolegové z irského předsednictví eh, nyní budou v této práci pokračovat zcela zásadním způsobem. Jak jistě chápete, a tady navazuji na další dotaz eh, pana poslance Johansona, který se týká podpor. Jedná se o podpory, které jsou udělovány eh, díky účasti na programu 2000, Horizon 2020. Chtěla bych vysvětlit, že Rada se domnívá, že jak zjednodušení, tak tato možnost, tedy dát další podporu, eh, ne příliš vysokých, eh, ne příliš vysokých částek, je nicméně pozitivním krokem k tomu, aby se posílila účast na tomto programu. A ta dohoda, k níž se dospělo v radě, je důležitá. A doufejme, že Evropský parlament se přesvědčí o tom, že zjednodušení těch postupů je důležité. Těch 8 tisíc eur za rok, které půjde na výzkum, je podporou těmto eh, výzkumníkům, hlavně eh, těm, kteří pracují v těch nových státech Evropské eh, unie. A podle nás tak je možné posílit jejich podíl na tomto programu 2020. A pokud chcete, je to takový pokus, jak zarazit některé trendy v eh, evropských zemích. A pak, co se týče programu regionální spolupráce a strukturálních fondů, podle nás to je inovační záležitost a je to inovace, která chce podpořit, propojit eh, výzkumný fond s regionální soudržností. Tato inovace může být důležitým příspěvkem jak eh, k tomu, aby byly fondy dobře eh, využívány, ty fondy, které již existují, eh, tak může přispět k tomu, že bude možné provádět výzkum i v těch oborech, které jsou pro nás celá zásadní. A poslední komentář k té trojce a k tomu, zda je to vůbec účinné. Jak vy jistě pochopíte, pane poslanče, my, my jsme relativně novým členem Evropského společenství a jsme velice malým státem. My jsme měli možnost se podílet na eh, té trojice předsednictví s Polskem a hlavně s Dánskem. Pro nás to bylo velmi užitečné. Právě protože jsme se mohli eh, připravit na předsednictví a hlavně v té počáteční fázi. A potom postupně jsem pochopil, jsme pochopili, že musíme spolupracovat se všemi složkami. A spolupráce právě se všemi nám pomohlo, že jsme mohli dostat svým úkolům během našeho předsednictví. Nejednalo se potom už jenom o příspěvek té trojky. Jak vy víte, tento institut má mnoho slabých míst, ale má i své výhody. Po každé když se v Evropské unii hovoří o nějaké změně institucionální, tak e, většinou zkomplikujeme věci spíš, než bychom je zjednodušili. Nejsem si jistá, že bychom e, ty vztahy s různými e, předsednictvími zvládli lépe. Bude se o tom v budoucnosti určitě ještě uvažovat. Takže ještě jednou vám děkuji, děkuji z celého srdce za tuto možnost. Vím, že to jsou na poslední hodiny činnosti tohoto výboru, nežli se vrátíte domů na svátky. Děkuji, že jste zde zůstali, že jste zde přítomni a z mé strany vám přeji vše dobré a plodnou spolupráci i v budoucnosti v příštích měsících. E, k dobré spolupráci irského předsednictví a všichni společné cíle sdílíme. Děkuji. Pani e, ministrině je ještě kolega který chtěl pohovořit. Jednoduše, paní ministrině, vy jste řekli, že jste eh, malým státem v Evropském společenství, ale vy nejste malý stát, jste dobrý stát v Evropském společenství. Eh, děkuji eh, paní ministrině za to, že k nám přišla. Děkujeme za její zprávu, která byla velice detailní a přesná. Děkuji všem kolegům i těm, kteří